All right, uh, welcome everybody. Všechny vás vítám. Krátce uvedu, co vlastně dnes budeme dělat. Jak víte, 27. října předseda Barroso oznámil určité změny v portfoliu dvou komisařů, kteří spadají pod náš výbor. Jsou to komisaři Ren a Šemeta. Komisař Ren byl posílen, protože se stává místo předsedou a bude plnit nové funkce. Bude se věnovat dalším pracovním nástrojům, bude předsedovi napomáhat ve všech věcech, které se týkají Evropské rady, samitu eurozóny a zprávy hospodářských věcí a také uplatňování odpovědností komise ve věci zastoupení eurozóny na venek. Ten zbytek mohu vyřídit později, až se k tomu dostaneme. Takže teď na základě článku 116, jedna, 166 jednacího řádu a v souladu s přílohou 27.2c musíme pozvat komisaře, aby předstoupil před příslušný výbor, než se ujme své nové funkce. A to je vše. Pozveme komisaře, proběhne slyšení. Žádné další kroky se nepředpokládají. A vzhledem k tomu, že komise dnes přednesla zajímavá oznámení, dáme Olimu 20 minut na úvodní vystoupení a očekáváme, že uslyšíme také něco o těch zajímavých dokumentech a potom přejdeme k otázkám a odpovědím. Schválili jsme přísný časový plán, jednu minutu na otázky, dvě minuty na odpovědi a předpokládám, že otázky se budou trošku překrývat a proto navrhuji, abychom si vzali ty otázky po třech, to znamená, že budeme mít vždycky tři otázky a potom šest minut na celkovou odpověď. A já doufám, že tak se nám to podaří zvládnout lépe, než kdybychom takto opravdu měli skákat z otázek na odpovědi. A pokud překročíte čas, opravdu nakonec budeme mít málo času takže na to doplatí ti, kteří přijdou na řadu později. A já budu počítat počty řečníků za každou skupinu, aby některá skupina nebyla zvýhodněná. Takže, pane komisaři, máte slovo. Děkuji, Sharon. Paní předsedkyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Především bych vám chtěl poděkovat za pozvání které mi umožní projednat s vámi důležitá témata. Formální důvod pro tuto výměnu názorů je příležitost pro vás, abyste mi mohli klást otázky v souvislosti se změnou mého portfolia, jak už vám říkala Sharon. To rád udělám a také rád odpovím na konkrétní otázky na toto téma. Současně bych této příležitosti chtěl využít k tomu, že vám řeknu něco k návrhům komise na to, jak vyjít z finanční a hospodářské krize a krize sociální, která právě teď trýzní Evropu. Chci také mluvit o strategii, které se držíme aby se cesta dostala zpět na cestu udržitelného rozvoje a vytváření pracovních příležitostí. To bylo podstatou dnešního rozhodnutí komise, se kterým vás mohu seznámit. Během svého vystoupení se zmíním o tom, o co vlastně jde. Krátce k tomu, k mé nové roli, zatím čerstvé roli místo předsedy, který má na starosti mimo jiné eurozónu. Rád bych ještě ujasnil, že když mluvím o místopředsedovi ve třetí osobě, není to z důvodu nějaké megalománie, ale čistě proto, že mluvím o místopředsedovi jako o instituci a ne o osobě jako o člověku. Mluvíme tedy o institucionální reformě. Když vám předseda Baroso oznámil, že mě jmenuje místopředsedou, říkal, že se s tím pojí konkrétní aspekt, a totiž posílení pravomocí. Ale má to také význam symbolický. A já se teď zaměřím na eh, rozšířenou odpovědnost, která se pojí s těmito dodatečnými pravomocemi v komisi ve vztahu k několik, několika oblastem politiky. Týká se to mimo jiné formálních upozornění členským státům na základě preventivní odnože paktu stability a růstu. Týká se to také doporučení pro radu, pokud jde o sankce na základě toho nového balíčku Sixpack. A týká se to posíleného dohledu komise nad zeměmi eurozóny v rámci legislativního programu pro eurozónu nebo také nad těmi zeměmi eurozóny, kterým hrozí finanční nestabilita. A je nutné, aby eurozóna jako celek zasáhla. Tyto pravomoci znamenají, že v těchto oblastech místo předseda odpovědný za hospodářská měnové záležitosti a euro může v budoucnu jednat po dohodě s předsedou komise, může přijímat rozhodnutí jménem celé komise. Znamená to značný, značnou míru autonomie pro tohoto místo předsedu. Takový místo předseda nebo místo předsedkyně pak může zajistit kvalitnější ekonomickou analýzu, na které se budou zakládat politická rozhodnutí komise. Dochází tedy k jednoznačnému oddělení ekonomické analýzy, ze které vychází rozhodnutí, kde místo předseda má značnou autonomii a na druhé straně mezi politickým rozhodnutím, které komise přijímá jako kolegium. Současně přenos odpovědností za Eurostat na komisaře Algirdase Šemetu také znamená oddělení odpovědností za zpracování statistických údajů a využití těchto údajů za účelem hospodářské analýzy. Chtěl bych této příležitosti využít k tomu, abych poděkoval Eurostatu za vnikající spolupráci a vysoce kvalitní práci. Tato bývalá část mého portfolia mi skutečně chybí. Na druhou stranu rozhodnutí bylo přijato v souladu s tím, že je nutné zajistit i formální nezávislost Eurostatu když v praxi nikdy nevznikly žádné problémy. Teprve před dvěma hodinami komise přijala balíček pro růst a zprávu. Tento balíček je pevně zakotven ve strategickém přístupu v rámci strategie Evropa 2020. Tuto strategii jste vy podpořili, projednali jste ji přijali jste k ní usnesení, představuje celkovou strategii Evropské unie pro udržitelný růst a vytváření pracovních příležitostí. Na potvrzovacím slyšení před dvěma lety jsem zdůraznil, že mi záleží na konkurenceschopné sociální ekonomice, která je schopná zajistit vysokou úroveň blahobytu. A Uváděl jsem také, co naši občané od nás očekávají. Očekávají vyhlídky do budoucna, růst, stabilitu, pracovní místa a prosperitu. Všichni víme, že dnešní doba je vysoce znepokojivá. A tato vize je proto neméně relevantní i dnes. Musíme pracovat na tom, abychom posílili vyhlídky na růst na základě strukturálních reform při nejmenším proto, že prostor pro makroekonomické stimuly byl ve směs vyčerpán, protože veřejné prostředky jsou teď v celé Evropské unii pod obrovským tlakem. Některé země prostě nemají jinou možnost, než omezovat veřejný dluh. To je vždycky břemeno, které nesou budoucí generace – Poškozuje to také důvěru a vyhlídky na růst v našich členských státech a společnostech. Mezi reformami, na kterých záleží nejvíc, jsou ty, které mohou zvýšit produktivitu a naši schopnost přizpůsobovat se. Z dlouhodobého hlediska bude produktivita závislá na dobře vzdělaných pracovních silách. Už teď je dalekosáhlý sociální dopad krize, a stoupá nezaměstnanost. Velkou starost mi dělá především vysoká nezaměstnanost mezi mládeží. Ta představuje obrovské plýtvání talentem a plahobytem, což si Evropa prostě nemůže dovolit. Kdybych byl mladým Španělem, ptal bych se, proč máme ve Španělsku 20% nezaměstnanost když v Nizozemsku je ta nezaměstnanost 4% a v Rakousku je 5%. Kde je problém v našich institucích nebo politikách nebo fungování trhu práce, když máme tak vysokou nezaměstnanost? Ani nemluvě o nezaměstnanosti mládeže ve Španělsku, která je asi 40 Znamená to, že potřebujeme takové strukturální reformy, které v duchu flexikurity a v souladu s posílením schopnosti zaměstnávat se našich občanů mohou vylepšit pracovní příležitosti a tím také sociální blahobyt v Evropě. To musí být základním cílem naší práce. A proto vyzýváme členské státy k tomu, aby si za prioritu stavili konkrétní kroky, které se zaměří především na mládež. Mládež, která není zaměstnaná, nevzdělává se dostává si odborné průpravy. A to právě dnes oznámil kolega Láslo Andor v souvislosti s politikou zaměstnanosti. Vážení poslanci, pokud jde o obnovu růstu, musíme obnovit fiskální a finanční stabilitu, která v současné době náhlodává základy našeho hospodářského růstu. Pokud je o finanční stabilitu, ze střednědobého pohledu, to je naprosto zásadní. A tady komise už teď udělala hodně práce a pokračuje v tom. S kolegou Parnierem, za kormidlem a společně s parlamentem a radou jsme zcela přepracovali architekturu dohledu nad finančním sektorem v Evropě. Samozřejmě nás ještě čeká hodně práce, ale finanční sektor musí sehrát svou ekonomickou a sociální roli jako zdroj financování pro reálnou ekonomiku, zájmu zaměstnanosti, podnikání a udržitelného růstu. Současně finanční stabilita zahrnuje otázku jakýchsi pojistek, firewallů, v souvislosti s, kruzí veřej, s krizí veřejného státního dluhu. Naše strategie má dvě odnože. Za prvé, zavedli jsme finanční pojistky, které mají řešit riziko bankrotu ve vysoce zadlužených členských státech a mají také zabránit nákaze, šíření nákazy do ostatních zemí eurozóny nebo do Evropy jako celku. A druhá věc, společně s tímto výborem jsme provedli zásadní reformu zprávy hospodářských věcí v Unii, což pomůže snížit veřejný dluh na udržitelnou úroveň. A stejně důležité je také to, že snad pomůže zabránit podobné krizi v budoucnu. Rád bych řekl několik slov první věci k těm finančním pojistkám. Já vím, že tento parlament dosti kritizoval určité aspekty nástrojů, které se týkají podmíněné finanční pomoci, neboli EFSF a brzy to bude také ESM. U těch institucionálních aspektů není tajemstvím, že komise sdílí vaše obavy. Mezivládní přístup trvá příliš dlouho a nebyl dost účinný a v podstatě teprve teď některé z návrhů, které jsme předložili někdy před rokem nebo před půl rokem, začínají přinášet své plody. Mám na mysli například výzvy z doby téměř před rokem, z ledna, abychom posílili kapacitu EFSF půjčovat, abychom rozšířili činnost EFSF. Nakonec o tom bylo rozhodnuto teprve na říjnovém summitu a právní a technická implementace by měla být dokončena příští týden v úterý v Euroskupině. Troufám si říct, že kdybychom byli rozhodli o těchto věcech včas, dejme tomu před rokem, nebyli bychom v takové hluboké krizi, v jaké se bohužel nacházíme nyní. Zatím jsme se postarali o to, že komunitární metoda dále hraje svou roli a je posílená, pokud je o design a implementaci reformního programu a financování přes EFSF a ESM. A dnešní balíček pro zprávu a růst, který předkládáme, zahrnuje nové legislativní návrhy, kterým, eh, podle kterých bude všechno spadat pod komunitární metodu. Návrh si chce odrážit skutečnost, že účinný a efektivní dohled není možné zajistit na základě mezivládního přístupu s požadavkem jednomyslnosti. A uznává proto a zdůrazňuje, že pouze silné instituce na úrovni EU a komunitární metoda mohou vést k tomu, že bude probíhat řádný hospodářský a rozpočtový dohled. A to je základem dnešních návrhů. A tyto návrhy samozřejmě vycházejí z balíčku Sixpack, který brzy vstoupí v platnost. Pokud je o věci, které působí starosti vašemu výboru a parlamentu obecně, v souvislosti s účinností EFSF, já se stejně domnívám, že říjnový summit, neboli eh, říjnový, říjnová Evropská rada a říjnový summit eurozóny dosáhl velkého pokroku. Naší hlavní prioritou musí být urychlené rozpracování a řádná implementace, implementace toho, co už bylo dohodnuto, s tím, že budeme pokračovat v práci na trvalém mechanismu ESM, abychom posílili naše pojistky a abychom dokončili ten finanční sektor prostřednictvím rekapitalizace a reformy podmínek bankovních půjček a tak dále. Druhou odnoží naší strategie je prevence, přičemž první prioritou je to, co bylo dohodnuto, to se musí implementovat. Tuto odpovědnost beru velmi vážně a mám v úmyslu plně využít všechny nové nástroje z balíčku Sixpack hned od prvního dne, a už bylo potvrzeno, že to bude 13. prosinec. Nemůžeme si dovolit tolerovat porušování společně dohodnutých pravidel v kterémkoliv z členských států. To už prostě nejde. Protože až příliš konkrétně a dramaticky jsme viděli, že k tomu dochází na úkor ostatních členských států a jejich občanů. Naše vzájemná závislost je teď natolik silná, zvlášť v eurozóně i v celé Evropské unii, že musíme dodržovat pravidla, na kterých jsme se dohodli. V souladu s demokratickou legitimitou je ratifikovali všechny národní parlamenty. Takže, paní předsedkyně, vážení poslanci, v rámci dohody na balíčku Sixpack, možná si na to vzpomínáte, jsme se dohodli, že vám předložíme analýzu možností eurodluhopisů nebo bondů stability. Předložili jsme zelenou knihu o možnostech dluhopisů pro stabilitu. Předložili jsme ji dnes v souladu s rozhodnutím kolegia po intenzivní debatě v posledních týdnech, dnech, hodinách, dokonce i minutách. A vyhlídky na to, abychom zavedli nějaké dluhopisy pro stabilitu, by pomohly Eh, zmírnit driz, krizi státního dluhu, nemáme žádnou stříbrnou kulku, která by nás vyvedla z krize. Musíme pracovat na všech frontách. A dnešní rozhodnutí bychom proto měli vidět jako komplexní balíček, který zdůrazňuje hospodářský růst jako hlavní cíl a zahrnuje konkrétní návrhy na to, jak postupovat, jak dosáhnout udržitelného růstu a vytváření pracovních příležitostí. Současně je třeba podniknout další kroky, abychom posílili zprávu eh, hospodářských věcí, zvlášť v eurozóně. A také současně musíme zahájit seriózní debatu o dluhopisech, které mají zajistit stabilitu. A tady ještě minutu či dvě, které mi zbývají, věnuji možnostem z hlediska těch dluhopisů pro stabilitu. My jsme předložili analýzu a hlavní zjištění spočívají, spočívají v tom, že především ano, společně vydané dluhopisy, jejichž cílem je zajistit stabilitu, by zřejmě vedly k podstatným výhodám, pokud jde o snížení a stabilizaci nákladů členských států na půjčky, také pokud jde o větší odolnost finančního sektoru a zvýšenou efektivitu trhů. Ale protože tyto společné dluhopisy nebo jakési závazky stability by znamenaly také velkou tržní disciplínu členských států, jejich zavedení by dávalo smysl a bylo by realistické pouze za té podmínky, že bude současně také posílena zpráva finančních věcí, hospodářských věcí. Balíček Sixpack už je teď velkým krokem v tomto směru a dnešní návrhy představují další krok. Možná, že budeme muset zajít i dál, než kam sahají tyto reformy. Takže, dámy a pánové, na závěr bych rád řekl, že dnešní návrhy navazují na rozhodnutí samitu eurozóny a Evropské rady, navazují na naši společnou práci na balíčku Sixpack k posílení zprávy hospodářských věcí a představují vyváženou, ale odhodlanou cestovní mapu pro značné posílení zprávy hospodářských věcí společně s možnostmi pro stabilizační dluhopisy. A v této diskuzi má komise konkrétní poslání a já cíle, já myslím, že s tím všichni souhlasíte, a totiž chránit zájmy všech členských států, všech občanů Evropy a zachovávat aky, především aky o vnitřním trhu a také zajistit, že hospodářská zpráva bude probíhat transparentně, demokraticky a komunitárním způsobem. Děkuji vám. Thank you very much. Um, as I announced earlier... Děkuji. Eh, jak jsem již říkala, jedna minuta na otázky a budu to skutečně hlídat a později přihlášení do diskuse tedy nebudou mít příležitost, pokud jejich předřečníci uh, před, překročí svoji dobu, takže 10 vteřin navíc u prvního bude znamenat 10 e, vteřin méně a budu, budu skutečně trvat na tom, aby to byly 3 minuty a pak bude mít pan komisař 6 minut na odpověď. A pokud to nebude fungovat, budeme postupovat jinak. Prvních tři otázky Dio Ferre, Elisa Ferrera a Sylvie Gulard. Prosím. Děkuji, eh, pane a eh, místo předsedo Oliréne. Nejprve bych vám chtěl poblahopřát eh, k rozšíření vašich kompetencí. Víme, jak velké úsilí jste vyvinul a Děkujeme vám také za palíček opatření k zajištění růstu a stability. A nyní mé otázky. Zajímalo by mě, jak to vypadá s předsednictvím euroskupiny. Hovořil jste o nezaměstnanosti ve Španělsku a mě by zajímalo, jak byste mladému Evropanovi vysvětlil, co konkrétně podnikáte k vytvoření růstu, k půjčkám pro stabilitu. Ano, tady k tomu samozřejmě patří disciplína, ale mě by zajímalo, jak konkrétně se to můžeme představit. Eh, já se pokusím samozřejmě eh, teď disciplinovaně také se držet svého řečnického času. Děkuji. Lisa, prosím. Lisa. Eh, děkuji. Pane komisaři, Vy uznáváte, že tady nejsou dostatečné stimuly pro růst na evropské úrovni a už vůbec ne na národní úrovni. A e, já si myslím, že ten prostor proto byl e, nějakým způsobem omezen a není to ani na evropské agendě. Komise e, činila některé pozitivní kroky, vytvářela důvěru, ovšem tato důvěra byla zvenku určitým způsobem narušována. Máme teď eh, ukazatele konkurenceschopnosti a také eh, náklady práce a je tady mnoho nedostatků, eh, jsou tady pochybnosti. Ehm, tedy jsou tady pochybnosti k tomu, jak dobře zacházet s jednotlivými státy, jak k ním přistupovat. Uvádí se, že Německo, Švédsko a další evropské země, jejichž eh, zadluženost je eh, relativně mírná nebo eh, rozumná, tak tam by se měli mimořádně snažit. To řekli ministři financí, ale já bych byl raději, já bych byl raději kdyby se k tomu vyjadřovala komise. To bylo o 30 minut déle. Sylvie Goulart. Děkuji. Pane komisaři, děkuji vám také za zprávu o e, eurodluhopisech. E, náš parlament si něco takového přál a vy jste tady dodrželi slovo. A já si myslím, že bylo rozumné tady udělat zelenou e, knihu, protože je potřeba ty otázky řešit. A mě by zajímalo, jak vidíte další vývoj v příštích týdnech s tou lhůtou, která tady byla stanovena poměrně krátká, eh, tady v Evropském parlamentu my tady budeme mít zprávu z vlastní iniciativy a mě by zajímalo, jestli si myslíte, eh, že do počátku eh, ledna nebo počátku tebe, února tedy budeme schopni vypracovat nějaké rozumné stanovisko a pokud ano, tak k čemu, bychom se, čemu bychom se měli zvlášť věnovat? Děkuji. Pane komisaři, to jsou první tři otázky na vás, prosím. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Začnu otázkou a větmi, které zmínil pan Feo. Otázka evropských dluhopisů, jak skombinovat disciplínu a stabilitu. A to je přes, velmi přesná a správná otázka, protože upřímně řečeno, pokud máme mít dostatečně silné pojistky fiskální disciplíny, tak by se mohly z těch evropských dluhopisů stát dluhopisy bezcené. A tudíž, abychom smysluplně a realisticky, reálně zavedli tyto eurodluhopisy nebo stabilizační dluhopisy, musíme paralelně s tím, ruku v ruce s tím, posílit způsob uh, řízení hospodářských záležitostí a proto dnešní návrh na, založený na článku 136, je pokud jde o dohled EU nad národními rozpočty, zejména na, v eurozóně, a který nám umožní posílit dohled nad těmi zeměmi, které jsou vystaveny většinou riziku e, finanční nestability. To jsou klíčové e, předpoklady k vyrovnané ekonomice, která bude mít, eh, která bude mít takové dohledové mechanismy, které budou vynucovány a které tento dohled posílí. Tak to můžeme posílit jak disciplinu a stabilitu zároveň. A když hovořím o stabilitě, mám na mysli stabilitu jak ve smyslu fiskální, ve smyslu fiskální disciplíny a tak také ve smyslu stability trhů. Je velmi případná otázka, jak bych vysvětlil tu situaci mladých Španělů, proč eh, mají, eh, mají tak vysoké eh, vysokou míru nezaměstnanosti mezi mladými lidmi ve Španělsku, kolem 40 procent. Na to vůbec není jednoduchá odpověď a ani jednoduché řešení, ale je nutné začít s reformami hned a já bych rád využil této příležitosti abych eh, podpořil novou nastupující španělskou vládu, aby se pustila do odvážných reform, aby eh, reformovala pracovní trh, aby reformovala vzdělávání a odbornou přípravu tak, aby vyhlídky mladých Španělů byly v budoucnosti lepší, než jsou dnes. Není to správné, že trh, eh, pracovní trh španělský je tolik rozdělen mezi těmi, kteří jsou na něm a kteří stojí mimo. A to potom vede k tak vysoké míře nezaměstnanosti, která je 20% celkově. Paní Ferreira. Kolik mám ještě minut, ještě dvě a půl, tři. Já se budu snažit tedy o velmi úsporné vyjádření. Paní Ferreira položila velmi důležitou otázku. Ověřil jsem si některé věci, protože jsem s ní již hovořil a věděl jsem, jak kam asi budou otázky směřovat, takže mám připravena nějaké údaje. Co se týče ukazatelů, Těšíme se na návrh parlamentu v písemné podobě, co se týče těch ukazatelů a co se týče scoreboardů. My nepředpokládáme velkou revize, protože parlament i rada se podí, eh, podílela na té diskuzi přípravy eh, scoreboardů v rámci trialogu a to byla velmi zajímavá až fascinující debata, nicméně někdy až um, dlouhá a vyžadovala od nás spoustu energie a odvahy. Co se týče tedy mm, návrhu toho scoreboardu, chci zmínit několik prvků či věcí, které jsou, uh, byly mm, vypíchnuty v těch posledních fázích trialogu. E, je to otázka nezaměstnanosti nebo předpokládaný soubor ukazatelů, které by eh, hodnotily necenovou konkurenceschopnost a to je doplněno dalšími, eh, dalšími ukazateli či opatřeními ekonomické povahy a dále eh, zapracování širšího indikátoru finančního a bankovního sektoru ale je potřeba tech provést technickou analýzu těchto navrhovaných indikátorů, ukazatelů a hodláme toto dokončit během příštího roku v rámci evropského semestru. Eh, myslím si, že ještě zareaguji na otázku paní Gulard. Předpokládám, že se k tomu ještě další otázky vrátí k tomuto tématu, ale chci na její otázku říci, že je důležité vyhodnotit zelenou knihu která je součástí toho, jak vytvořit skutečně soudržnou ekonomiku a takže sto, eh, tedy ustanovení 136 na jedné straně a posílení těch stabilizačních či zavedení stabilizačních dluhopisů, to jsou všechno kroky, které jsou na sebe navázané a je potřeba dosáhnout pokroku v obou oblastech. Já eh, vyzývám všechny instituce, vás, pa- vás jako parlament a všechny členské státy, aby v tomto pokročili a konali bezodkladně. Další tři otázky Filip Lambert, Jürgen Klite, zdá se, že ten tu není, takže první pan Šoltis, paní, my, kteří nejsme v eurozóně, víme, jak je důležitá, jak je pro nás důležitý růst a stabilita v eurozóně. Ve Velké Británii máme deficit více než 8 což je dvakrát tolik než v eurozóně. A navzdory tomu, tomu deficitu jsme, deficitu jsme druhým největším uh, přispěvatelem do celkového rozpočtu EU a již vlastně je to 5% všech té finanční pomoci. Uh, myslíte si, pane komisaři, že jsme a sobečtí? Další otázka. Filip Lambert pane komisaři, vy i já sdílíme názor, že se Evropa mimo z krize nedostane bez fiskální a politické integrace. Ale k tomu nedojde, pokud občané neuznají legitimnost přijatých rozhodnutí. A když si přečtu uh, uh, nový návrh komise, vidím z toho, že si komise dává další pravomoci, aby mohla zvrátit rozhodnutí národních vlád a národních parlamentů bez jakékoliv kontroly. Takže komise a rada za zavěře, zavřenými dveřmi budou moci zvrátit rozhodnutí národních vlád. Chci zdůraznit, že to, co činí Angela Merklová, když žádá o hlasování Bundestagu předtím, než půjde eh, do Bruselu, málo který Eh, málo který jiný evropský představitel to činí, takže parlamenty jsou mimo hru. A klíčové eh, výstupy komise víceleté strategie a také zásahy v těch států, které Eh, které jsou vystaveny krizi, potřebuje to vše být schváleno Evropským parlamentem. Členské státy musí tež přispět tím, že budou hlasovat o těchto větech, věcech v národních parlamentech. To je základ zajištění legitimnosti. Posledních deset vteřin, tedy jednu minutu, pan Šeltis. Já nevím, jestli eh, to, na co se chci zeptat, také patří do vašich nových kompetencí, ale chcete písemný souhlas vlád, pokud jde o provádění rozhodnutí z 26. října. A eh, ty strany, od kterých to požadujete, už hovořili o tom, že memorandum prováděno bude a to, co děláte, to je vlastně útok na demokracii a na státy. Takže by mě zajímalo, jestli je tady někde nějaký precedens, eh, pokud jde o Evropskou unii, že se od opozice požadují nějaké další sliby nebo přísliby a jaká je, potom mě by mě zajímalo, jaký článek vám poskytuje tuto možnost se tímto způsobem vměšovat. Patří to snad také k vaší nové kompetenci? Eh, ano, takže eh, to byly další tři otázky a prosím pana komisaře, aby odpověděl. Ne, děkuji, Sharon. Pokud jde o otázky eh, paní Ford k roli Spojeného království, v podpoře eurozóny v překonání eh, krize mm, státních dluhů v Evropě, tak k tomu mám dvě připomínky. Jednak je tady velmi silná provázanost eh, a je bez pochyby ve vlastním zájmu Spojeného království, aby pomáhalo Evropě překonat eh, krizi eh, zadluženosti států a za druhé eh, musím nebo mohu vyjádřit vděčnost za Evropskou komisi, vděčnost Spojenému království. Jsme vděční, že pokračuje v těchto krocích, že se snaží zachovávat finanční stab, nebo pomáhá zachovávat finanční stabilitu. A pokud jde o sobectví, tak se k tomu nebudu vyjadřovat a pouze bych připomněl nebo uh, Eh, zmínil, že britský premiér kdysi řekl, eh, že nejsou žádné stálé spojenectví, eh, ale pouze stálé zájmy. A já si myslím, že to dobře shodne tuto politiku. A můj dědeček, když začal tedy hájit demokracii ve Finsku před zimní válkou a pan Churchill už tehdy omezoval eh, nebo se snažil omezit podporu eh, Británie a Finska, protože už eh, tam tehdy zvažoval svou politiku se sovětským svazem a tam samozřejmě pracoval ve, v národním zájmu, ale my tady pracujeme v oblasti evropské integrace, chceme posílit ekonomiku, protože si uvědomujeme, že Evropa je silnější, pokud je zde soudržnost. Pokud jde o otázku Filipa Lamberce, ten tady upozornil na otázku demokratické legitimity a na role národních parlamentů a já plně s vámi souhlasím. Komise eh, se chce pustit tímto směrem a dnes v kolegiu jsme společně eh, s panem Ševkovičem eh, diskutovali o tom, jak nejenom tady více zapojit Evropský parlament, protože on samozřejmě musí být důležitou součástí celého tohoto postupu, ale chceme do toho zapojit i národní parlamenty. Ačkoliv samozřejmě v první řadě je to úloha národních vlád. Oni mají tu prvořadou zodpovědnost, ale my samozřejmě také chceme udělat vše, co je v našich silách, abychom zapojili národní parlamenty eh, do těchto aktivit a když jsme diskutovali o šesti balíčku, eh, když jsme hovořili o pravidlech celé této hry a jak vlastně postupovat s reformou, tak aby byla úspěšná, tak eh, se to samozřejmě týkalo i na národních parlamentů. Potom se hovořil o tom, že parlamenty většinou tady nebývají do toho velice zapojeni, ale já si myslím, že jsou případy, kdy parlamenty se toho celého účastní, například v Dánsku, to je země, kterou znám nejlépe, potom Finsko, eh, tedy a Finsko a národní parlamenty eh, tady využívají systém, který je efektivní a eh, zároveň legitimní. Je tady systém konzultací k otázkám, většinou na základě online komunikace ehm, a to bychom mohli přenést i na evropskou úroveň. A já doufám, že některé členské státy, které mají důležité ústavní pojistky, tak by se tady možná mohly poučit od některých menších členských, stát, od některých menších členských států, kde ten dohled parlamentu nebo zapojení parlamentu je velice efektivní a zároveň demokratické. A potom tady byla otázka, která se týkala role Evropské unie a komise, pokud jde o pobízení e, e, politických e, tady politiky v tom, aby se tady posílila finanční stabilita v Evropě. A já si myslím, že eurozóna a Evropská unie v širším slova smyslu má sociální závazek vůči Řecku, Eh, jsou tady všechny, obě dvě strany mince, které musí být zohledněny. Na jedné straně je to tak, že Řecko samozřejmě musí respektovat dohodu, musí splňovat podmínky eh, podle eh, programu MMF ehm, a, a to je spravedlivé, tak to zkrátka je, taková jsou pravidla hry a je potřeba své závazky respektovat a musí to udělat i Řecko. A na druhé straně členové eurozóny, Evropská unie, eh, MMF, všich, všichni byli ochotní podpořit Řecko velice podstatným způsobem finančně a byl eh, připraven balíček a je to taková sociální dohoda nebo společná dohoda, kde je potřeba opravdu naplnit ty podmínky, které jsou s tím spojeny a potom eh, bude možné tedy eh, Řecku dát finanční podporu. To jsou tedy souvislosti, důvody, kde jsme tedy tyto věci podpořili a já si myslím, že tento typ řízení se eh, konkretizuje v Řecku. Já velmi úzce komunikuji s řeckou vládou, řeckým parlamentem, s řeckými občany. Eh, pracuje se na reformě a na ekonomické udržitelnosti této země. Takže pět sekund mi v tom zbylo. Ale minule jste eh, mluvil o 27 vteřin déle. Dobře, další tři otázky. Pan Flouny tady asi na chvilku není. Takže Eldy Krec, pak Antonín Sanchez Pesaido a Wolf Kranz, který také zmizel. Takže dobré, Sofie. Dobře. Pane komisaři, Moje otázka se týká demokratické legitimizace nové finanční architektury v Evropě ale vy už jste odpověděl na obdobnou otázku. Takže já se ptám na něco jiného. Jaký máte názor na myšlenky a návrhy na odlišný, aktivnější, účinnější způsob zásahu Evropské centrální banky v krizi na základě monitorovacích pravomocí jako jsou třeba spready nebo vydávání dalších peněz. To by mě zajímalo. Děkuji. Dobrá, děkuji, paní předsedkyně. Pane místo předsedo, někteří lidé říkají, že krize nesouvisí se základními prvky Evropy, ale spíše se zprávou. Zelená kniha pojednává o evropských stabilizačních dluhopisech a ty mají zajistit, že budeme mít tu hospodářskou zprávu, kterou potřebujeme, aby ekonomika byla stabilní. Jaká opatření by podle vás nová španělská vláda měla okamžitě přijmout, aby se vypořádala s krizí? Jaká opatření by měly přijmout všechny členské státy, aby vyřešili krizi. A samozřejmě některé země by měly přijmout opatření stejně rychle jako Španělsko. Takže na jakých opatřeních eh, komise pracuje v souvislosti se stabilizačními dluhopisy? Někteří lidé si myslí, že některá opatření by měla být přijata okamžitě. Děkuji, Sophie. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já navážu na to, co říkal kolega Filip Lambert o demokratické legitimitě. Především si myslím, že dlouhodobě budeme potřebovat mnohem zásadnější změnu systému. Více pravomocí pro Evropskou komisi, ale také větší odpovědnost. A možná dokonce možnost jednotlivých komisařů odstoupit z funkce. Nicméně, jak zatím lépe zapojit národní parlamenty? A to nejenom tak, že národní parlament dá mandát svému ministru, ale také tím, že budou společně odpovídat za velice nepopulární opatření, protože já teď vidím, že nejenom rada rozmělňuje doporučení pro jednotlivé země, ale je na to nahlíženo jako na diktát z Bruselu, pokud je nutné třeba reformovat systém důchodového zabezpečení nebo trhu práce. Nizozemsku jde třeba o trh s hypotékami. Takže jak máte v úmyslu za pomoci Evropského parlamentu napřímo, více napřímo zapojit národní parlamenty? Mnohokrát děkuji. To byla vaše třetí trojice. Jste připraven? Děkuji. Pokud je o otázku paní Kraca na úlohu Evropské centrální banky, Komise je strážcem smluv a my smlouvu respektujeme. A smlouva jednoznačně uvádí, že první prioritou, prvním a prvořadým úkolem ECB je stabilita měny. A samozřejmě stabilita Evropské unie může být dalším cílem za předpokladu, že ten první cíl to neohrozí. V tom je euro velice pevně zakotveno, pokud jde o takový ten celkový princip. A mě na tom velmi záleží. Podle mne Evropská centrální banka sehrála zásadní roli ve věci zvládání krize a hašení finančních požárů. Především zajistila cenovou stabilitu, a za druhé přispěla k zajištění finanční stability tím, že zajistila normální fungování monetárních mechanismů. Tak to obvykle ECB uvádí na základě nekonvenčních opatření, která byla jak nutná, tak vhodná. Pokud jde o otázku pana Sančese na výzvy, před kterými stojí nová španělská vláda, teď eh, se částečně vrátím k tomu, co už jsem říkal o reformě trhu práce. Komise v současné době napomáhá při sestavování politik členských států a v příslušnou dobu předložíme další doporučení. A tady bych rád odkázal na doporučení rady, které bylo přijato před několika měsíci. To vycházelo z návrhu komise. Rozhodla o tom rada A to představuje doporučení Evropské unie pro Španělsko, které má právní platnost a to je dobré východisko. Uvedu dva, tři příklady. Rada doporučuje, aby Španělsko přijalo opatření v období 2011 až 2012 za účelem implementace strategie 2011 až 2012, aby upravilo stávající deficit v roce 2013 v souladu s doporučením v rámci postupu pro nadměrný deficit, aby se zajistilo, že naplní cíle v oblasti deficitu na všech úrovních zprávy a vlády. Patří tam i to, že třeba striktně uplatňovat současné kontrolní mechanismy pro deficit a dluhy pro re- orgány regionální zprávy je třeba čemu další opatření, pokud hospodářský vývoj nebude probíhat tak, jak se očekává. To je velice důležité první doporučení. Druhé doporučení přijmout návrh na reformu důchodového systému, zvýšit věk odchodu do východu a navýšit počet let, které se započítávají do výpočtu penzí, upravit eh, parametry důchodového systému podle eh, očekávaného věku dožití a rozpracovat další opatření za účelem celoživotního vzdělávání všech pracovníků. A pak jsou tady čtyři nebo pět dalších doporučení. Nebudu zacházet do podrobností, ale toto je velice dobré východisko, velice důležité východisko pro novou vládu, až bude sestavovat svůj program. Samozřejmě neustále probíhají konzultace se španělskými orgány. My máme partnerské vztahy se španělském, s vládou, se španělským parlamentem. A já se těším na další úzkou spolupráci s novou vládou, stejně jako to bylo se současnou vládou v poslední době. A pokud jde o časový plán pro stabilizační dluhopisy, tady máme jeden velice konkrétní časový plán, a totiž konzultační období. To končí 8. ledna. A jakmile dostaneme zpětnou vazbu z této konzultace, zvážíme nejlepší další postup v tomto ohledu. Sophie Intveld se ptala, jak zapojit národní parlamenty. Nejen formálně, ale i neformálně. A skutečně, jak už jsem říkal, s takovým cílem naprosto souhlasím. A je důležité poznamenat, že v ustanovení 136 jsme vyjádřili potřebu zapojení národních parlamentů a uvádíme také jednoznačně, že jsme připraveni obrátit se na národní parlamenty a vysvětlit, co Evropská unie potřebuje, vysvětlit, co potřebuje komise a vysvětlit také doporučení, pokud je třeba o konkrétní opatření. Já jsem to rozhodně připraven udělat, komise, kolegium je to připraven udělat, pokud o to národní parlamenty požádají. Takže já opravdu těším na skutečný dialog s národními parlamenty. Dobrá, děkuji. Teď už mám velice složitý seznam, protože lidé nám pořád mizí. Další tři otázky. Filip uh, Lamberts again, find <coughs> Lambert a Gay Mitchell. Prosím, Kate. Pane komisaři, já vám nezávidím vaší práci, která se skutečně stává den ode dne těžší. Eh, dnes dopoledne Market Observer popsal situaci jako katastrofální, eh, co se týče 35 oblig, obligací, německých obligací na trhu a ve srovnání se sílou Německa ve srovnání s jiným zdá se, že získat financování je dražší. Eh, eh, index 15 vlád dosáhl nových, nové výšky a euro také spadá Eh, proti, do, padá proti dolaru. Eh, v důsledku této aukce zdá se, že kapitálové trhy nemají důvěry a opatření v eurozóně nejsou dostatečná. Můžete se zmínit o tomto vývoji v Německ, na německém finančním trhu a eh, pro důs, jaké důsledky to bude mít pro slabší ekonomiky a jakým způsobem by takové situaci mohlo být čeleno v souvislosti se stabilizačními dluhopisy. Filip já budu hovořit o průzkumu, který byl dnes zveřejněn. Tam jsou dobré aspekty, dobré, dobré aspekty, které se posílily, například daňové aspekty. Vidím zde také o, o, e, odkazy na narůstající chudobu a e, s tím související nutnost přijít opatření, ale myslím si, že dokument postrádá kredibilitu na straně investic, kde strategie, vaše strategie růstu směřuje k tomu, abychom více konzumovali a více obchodovali a je tady příliš mnoho uh, Eh, příliš mnoho věnováno těmto, těmto věcem, které se, se zaopírají o zdroje a je oblast, kterou můžeme zlepšit, souvislostí, na, souvisí s tím například eh, energetická účinnost. Děkuji za slovo. Eh, dobrá ekonomická zpráva je nezbytná a je potřeba, aby skutečně byla ale činěna. Já, mě zarazilo to, co jste říkal o nezaměstnaných Španělích. To tež platí pro irské nezaměstnané. Eh, IMF, eh, MMF řeklo, že, nebo napsalo, že kdyby eh, kdyby se infrastruktura v západní Evropě změnila, tak by bylo možno vytvořit spoustu nových pracovních míst, 25 až 55 milionů v celém světě, na celém světě. Kde mají tato místa vzniknout? Podporuje to? Jsme, jsme příliš zapleteni do těch pravidel. Je to tak, že pro stromy nevidíme les. Jak to vypadá s tímto konkrétním návrhem MM? MM. F Mezinárodního měnového fondu. Tak to byly další tři, prosím. Děkuji. Otázka paní Svinbert, která se týkala německých obligací. My se rozhodně nevyjadřujeme každodenně k vývoji na trhu, to není úlohem Evropské komise a snažíme se právě vyhýbat těm jednorázovým komentářům k každodennímu vývoji. Víte, že současná situace na finančních trzích je, eh, nám činí starosti, zhoršuje se den ze dne a to jenom potrhuje důležitost odhodlaného odhodlané implementace rozhodnutí přijatých na říjnovém summitu, posílení těch finančních firewallů a um, fiskální konsolidace, která by vedla, která by zajistila strukturální reformu posilující růst. Potrhuje to také potřebu uh, mít nejenom přesvědčivá krátkodobá rozhodnutí, která by obnovila důvěru, ale také eh, mít konkrétní vizi, jak postupovat dále, aby eh, Evropská unie byla silnější s tím, že dohled rozpočtový bude efektivnější a makroekonomické nerovnová, nerovnováhy budou preventivně, jim bude jim preventivně bráněno. A v této souvislosti je důležité přijmout rozhodná opatření a rozhodnou aktivitu jako jedna Evropa. E, co se týče určitých aspektů, které byly v tom letošním průzkumu růstu zmiňovány nebo vypíchnuty více než jiné. A myslím si, že to je dokladem toho, že komise naslouchá Evropskému eh, parlamentu, naslouchá zeleným a dalším politickým uskupením a bere vaše slova vážně v tom, jak je zavádí do eh, praxe. Účinnost zdrojů, energetická účinnost, podle mého názoru, díky kolegovi Potečníkovi a Kony Hegard máme dobře, výrazně jsme posílili úlohu účinnosti zdrojů s cílem dosáhnout udržitelného ekonomického růstu. To si myslím, že bylo již velmi dobře nastaveno a nevidím zde žádný problém. Můžeme právě na tomto stavět, abychom vytvářeli ekonomiku účinnější, e- energeticky účinnější. A protože jsme hodně zabráni starostmi z krizí, protože hasíme e, různé požáry, možná někdy zapomínáme na energetickou a zdrojovou účinnost, ale dlouhodobě a středně době bychom na ní zapomínat neměli. Pan Mitchell hovořil o <clears throat> zprávě hospodářských věcí a jakým způsobem ji zajistit a hovořil o doporučeních MMF. To je velmi známé téma, protože je to součástí doporučení G20. Nejsou to závazky G20, jsou to vlastně závazky G, uskupení G20 s cílem uh, dosáhnout ekonomického oživení globálně a to má dopad na všechny ekonomiky světové, včetně eh, ekonomiky Evropské unie a jejich členských zemí. Toto je stanovisko, které bylo vyjádřeno v rámci pro růst G20, ke kterému komise eh, tomuto rámci přispěla velmi výrazně a získali jsme, že viděli jsme v tomto rámci, nebo je patrné z toho, že můžeme dosáhnout vytváření eh, míst a většího růstu, když bude náš model, náš rámec skutečně celosvětový, eh, opřený o tři základní hodnoty. Eh, za prvé, Evropa musí řešit své vlastní problémy bezodkladně. O tom, hovoři, jsme, o tom jsme hovořili dnes a o, v tom také hodláme konat dnes a zítra. Za druhé, Spojené státy by měly vyřešit vlastní problémy související eh, s dluhovým zatížením a fiskálním deficitem a je velmi eh, ne, ne, nežádoucí, že se eh, nepodařilo dosáhnout dohody u tohoto druhého cíle. A třetí, Čína jako jedna z klíčových ekonomik, která má přebytek by měla vyvážit svůj růstový model směrem k soukromé spotřebě a větší domácí poptávce, což je vlastně cílem čínského pětiletého plánu, které, který je základním, základním dokumentem pro čínskou ekonomiku. Takže s tím souvisí také větší vyváženost eh, směného kurzu, tak aby Čína byla eh, přispěvatelem globálnímu růstu. Já se s tímto plánem stotožňuji a myslím si, že všichni se eh, s těmito závazky v rámci G20 chceme utkat. Dalšími třemi řečníky pan Dominici, Sylvie Goulart znovu za Alde a, a Marianne Tyson EPP. Sí, signor eh, Děkuji, pane komisaři. Eh, děkuji, pane komisaři. Hovoříte o tom, že bych se měl vyjádřit, eh, nebo že se nevyjadřujete ke každodenním informacím nebo zprávám, novinkám, ale problém je, že situace se zhoršuje a znáte fotbal a komise tady nechce hrát na středovém poli. Jaký je, jaký je ale to přemostění mezi současnou situací a budoucností? Jaká opatření by měla být přijata? Komunitární metoda, mm, um, která se nově používá, je to politický cíl komise a nebo uh, si myslíte, že by to mělo být přeneseno na technickou úroveň? Bude to dělat eh, tady mm, technický pracovník za komisi. Děkuji, slovo má Silvi Gulár. Děkuji, pane komisaři, velice stručně, protože pan Klinc musel odejít. Mě by zajímalo, jak vypadá situace, není to jednoduchá otázka, jak vypadá situace eh, s růstnými podobami eh, fondu stability, stabilizačního fondu, protože v tuto chvíli je to velice nepovzbudivé, Vidíme, jak to vypadá na národní úrovni, jak, co se děje. Některé státy zamítají eurodluhopisy, někdo zavítá využití dalších kroků, eh, takže všichni jsou proti něčemu a nevíme, jaká opatření tedy přijmout. Děkuji. Thank you. Marianne. Děkuji, Marianne. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, eh, Chtěla bych vám poblahopřát eh, k vašemu eh, novému působišti. Eh, souhlasím také se zelenou knihou pro stabilizační fond. Přijde mi to jako vhodné opatření, diskutuje se o tom mm, v politických institucích, ale předtím je potřeba provádět také další kroky musíme eh, tady zrealizovat ekonomické řízení, vlastně ještě předtím, než přijdou ty další kroky zelené knihy. Mám několik otázek, návrhy na řízení, eh, nebo návrh na řízení, který byl dnes předeslán, to je něco, co je velice potřebné. A mě by zajímalo, Jestli si myslíte, že členské státy tady budou eh, schopny rychle se toho ujmout, aby to mohlo být legislativně provedeno a dále jsou tady věci, které si členské státy přejí, ale my to potřebujeme spojit ještě s nějakým konkrétním harmonogramem, aby tady byl jasný signál pro finanční trhy a i pro členské státy, aby viděli, že to je na cestě vše vyřešit, co se týče ekonomické situace, rozpočtové situace. Thank you very much. Uh, I just give Děkuji. Další řečník bude Pervans Bereš a potom asi nejsou další řečníci známi, takže prosím, přihlašte se, pokud máte zájem, abych měla představu. A slovo má pan komisář. Děkuji. Pokud jde o otázku o pana Domeniči, tak bych to chtěl pouze dojasnit. Jak jsem říkal, my tady nechceme eh, tady každodenně se vyjadřovat eh, k poslednímu vývoji na eh, trzích, což neznamená, že se k tomu vůbec nevyjadřujeme nebo že to nesledujeme. My samozřejmě každý den vše sledujeme a neustále ve dne v noci se snažíme vybudovat nebo vrátit důvěru. Ehm, a vy se ptáte, jaký je náš recept nebo návod na to, jak získat eh, zpět obnovu evropského hospodářství, jak opět vybudovat důvěru, udržitelný růst a to je eh, součástí eh, ročního průzkumu růstu a tento průzkum společně s palíčkem posílení ekonomického řízení na základě komunitární metody a seriózních eh, diskuzí o možném eh, zavedení eh, stabilizačních dluhopisů. To je vše podle mého názoru velice přesvědčivým receptem, jak z toho ven. Musíme pracovat na tomto programu a na této politické základně. Ten dnešní balíček samozřejmě je velice ofenzivním balíčkem, takovým útočníkem v rámci toho fotbalového hřiště. Myslíme si, že to pomůže nastolit důvěru v Evropě. A nyní očekáváme od členských států eh, na příštím setkání eh, Euroskupiny nebo ministru financí a potom eh, příští týden na Evropské radě. Očekávám, že přejmou politické směry které se budou zakládat na, dneš, na, na tady tom průzkumu růstu a na tom balíčku. A tím už se dostávám k odpovědi pro paní Gulard na tu její otázku. Vy jste to řekla poměrně pěkně. E, tady samozřejmě existují nejrůznější e, podoby fondu stability nebo různá vtělení, máte pravdu. A je to takový velice pohyblivý cíl, velmi prudce se vše se to rozvíjí a já bych vám chtěl vysvětlit, jak to vidím, jaké jsou takové ty základní myšlenky za tím dnešním balíčkem. Má cestovní mapa, pokud jde o zajištění finanční stability, vychází ze tří hlavních prvků. Za prvé, a už jsem se vyjádřil k roli Evropské centrální banky a tady se k tomu nechci opakovat. Hm, zkrátka to bude i nadále eh, velice klíčová instituce. A za druhé, musíme eh, završit eh, technickou práci, pokud jde o EFSF. Chceme rozšířit palebnou sílu tohoto fondu a mm, to také příští úterý v rámci euroskupiny, protože toto je něco, co je každý den velice kritické a vyvíjí se to velice kriticky. A dále tady samozřejmě musí být dohoda o stálem eh, stabilizačním mechanismu, eh, který se zakládá na eh, kapitálu a díky tomu je to velice pružný a odolný nástroj než je EFSF. Takže pokud tedy budeme mít toto skloubení nebo kombinaci EFSF eh, e a eh, zároveň ESM, tak tak tady budeme mít velkou palebnou eh, sílu a bude díky tomu možné omezit eh, tu nákazu a utlumit turbulence na trzích, které v tuto chvíli probíhají. Takže to je druhá věc. A třetí, a tedy opakuji eh, to, že je to spojeno s posílením ekonomického řízení, a to už mě vede k otázce paní Tyson, možné zavedení eh, nějaké podoby eh, stabilizačních eh, fondů, které by posílily jednak fiskální disciplínu a zajistili finanční stabilitu v Evropě. To znamená, potřebujeme cestovní mapu a ten návrh, ten dnešní návrh a roční průzkum a zelená kniha o stabilizačních eh, dluhopisích a potom samozřejmě posílení ekonomického řízení. To vše vlastně vytyčuje takovou cestovní mapu pro velmi rychlá řešení současné eh, naléhavé krize a zároveň to kombinujeme se střednědobým a dlouhodobým hlediskem, eh, kde tedy usilujeme o finanční stabilitu, udržitelný růst a růst zaměstnanosti v Evropě. Děkuji. Zbývají tady ještě dvě otázky, Pervan Šperes a potom další řečník. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, zdůrazňoval jste, že je potřeba, aby všechny tyto kroky byly zaměřeny na to, aby to bylo opravdu demokraticky legitimní. A mě by zajímalo, jestli jste ochoten převzít návrhy tohoto parlamentu. Před eh, jarní Evropskou radou jste eh, to, ty naše návrhy považoval za téměř legislativní a také ty naše pozice, eh, k, například k ročnímu průzkumu růstu. Mě by zajímalo, nebo já si myslím, že to neodpovídá tomu názvu toho dokumentu, protože se tady hovoří o, o orientaci zaměření. A členské státy, eh, které neprovedly eh, dostatečný průzkum a na tom založily své eh, reformy a mě by zajímalo, jak se na to díváte. Thank you very much. Pablo. No, krát děkuji, Pablo. No, krát děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane místopředsedo. předsedo. Mluvili jsme o tom, že mladí Španělé se ptají, proč je nezaměstnanost v jejich zemi tak vysoká. A já musím říct, že mě působí velké starosti takto vysoká nezaměstnanost. A rozumí se samo sebou, že nám to opravdu dělá těžkou hlavu. Mluvil jste o reformě trhu práce ve Španělsku. Můžete být konkrétnější? Já vím, že je to obtížná otázka. Ale můžete nám přesně říct, jaká konkrétní opatření jste navrhli španělské vládě za účelem reformy trhu práce? Děkuji. Mnohokrát děkuji. A to byly poslední otázky. Thank you. I wanted to check. Děkuji. Já jsem si jenom chtěl prověřit, jestli parlament přijal usnesení o tom ročním růstu, nebo ročním průzkumu růstu za rok 2011, protože na to už dlouho čekám. A říkal jsem si, jestli mi něco neuniklo. Ale z faktického hlediska mi vlastně nic neuniklo, protože k tomu nikdy nedošlo. Nicméně z věcného hlediska mi uniklo hodně, protože jsem chtěl vaše usnesení. Chtěl jsem váš jednoznačný politický názor na tuto věc, abych mohl váš velice cený eh, příspěvek zapracovat do zpracování naší politiky, pokud je o hospodářský růst a zaměstnanost. Dobře, já myslím, že to si žádá zásadní debatu. Především si myslím, že intenzivní a rozsáhlá debata v Evropském parlamentu a také konzultace s komisí rozhodně znamenají, že mohu se zájmem očekávat vaše usnesení k průzkumu ročního růstu za rok 2012, aby byla zajištěna demokratická legitimita, kterou vyjadřuje Evropský parlament. Mluvíte o národních reformních programech a o tom, jestli komise očekává, že je podpoří národní parlamenty. My zastáváme ten názor, že všechny klíčové dokumenty nebo všechna klíčová rozhodnutí v oblasti zprávy hospodářských věcí musí být přijata demokraticky legitimními politickými orgány. A to znamená, že u každého strategického rozhodnutí, jako jsou národní reformní programy, to musí být národní parlament. A proto očekáváme, že národní reformní programy národní parlamenty skutečně podpoří a potvrdí. A to je úkol národní vlád. Ty to musí zajistit. V tomto kontextu chci zdůraznit, co už jsem říkal, když jsem odpovídal na otázku paní Itves – opravdu chceme konstruktivním způsobem zapojit do dialogu národní parlamenty a já společně s místopředsedou Ševkovičem a také jménem celé komise mám v úmyslu pozvat zástupce všech národních parlamentů, například předsedy rozpočtových výborů, výborů pro evropské záležitosti, na konferenci nebo seminář, kde budeme mluvit o tom, jak bychom společně mohli co nejlépe využít reformu zprávy hospodářských věcí. A já se rozhodně těším na spolupráci s Evropským parlamentem a s výborem ECON při dosahování tohoto cíle. Pokud je o vaši otázku na nezaměstnanost ve Španělsku a na reformy trhu práce, já bych byl osobně v pokušení rozvést trošku diskuzi o konkrétních detailech, ale protože na tom teď pracujeme v návaznosti na doporučení, o kterých jsem mluvil, a protože probíhá dialog se španělskými orgány, a s odstupující i nastupující vládou, raději bych v této fázi nezacházel do příliš velkých podrobností. Jen bych řekl, že jde rozhodně o omezení duality španělského trhu práce. To je zásadní otázka a je důležité, aby nová vláda tyto věci okamžitě řešila. Protože taková vysoká nezaměstnanost, jaká je teď ve Španělsku, celkově 20% a 40% mezi mládeží, to je prostě neudržitelné. A je potřeba okamžitě něco dělat aby bylo možné omezit tuto vysokou nezaměstnanost ve Španělsku. Mnohokrát děkuji a děkuji, že jste mezi nás přišel a podělil jste se o své názory. Já vím, že doba je těžká. Vy jste se otevřeně vyjádřil, vyjádřil jste se elegantně a těšíme se, že se znovu setkáme. Doufáme, že budete poslem dobrých zpráv v tom smyslu, že určité legislativní návrhy, které jsme schválili, se začínají projevovat. Děkuji vám. Okay, everybody will. Dobře, takže půjdeme dál. Žádám členy výboru, aby se znovu posadili. A čeká nás druhé slyšení v důsledku tematických změn v portfoliích komisařů, jak už jste slyšeli. Předseda Barroso se rozhodl, že nezávislý sběr statistických údajů a odpovědnost za Eurostat svěří komisaři Šemetovi. A proto tady s potěšením pana komisaře vítáme. A uslyšíme od něj něco o Eurostatu a o tom, čím se bude zabývat. A následovat budou otázky a odpovědi. Určitě mi chybí někteří lidé, které mám na seznamu, kteří se chtěli ptát, takže pokud máte něco navíc, můžete mi dát vědět a začneme si vytvářet seznam. V každém případě nejprve předávám slovo panu komisaři na 10 minut. Děkuji mnohokrát. Znáte mě velice dobře jako komisaře pro daně. A dnes je velký den pro daně, protože průzkum ročního růstu zahrnuje také část o zdanění, takže zdanění se stává pravidelnou součástí evropského semestru. Nicméně dnes budu mluvit o statistice. Předseda komise mi svěřil odpovědnost za Eurostat. Je přesvědčený o tom, že se tím posílí nezávislost a důvěryhodnost evropských statistik. Bude to také znamenat plynulou implementaci nového balíčku pro zprávu hospodářských věcí. Posílená statistická zpráva posílí také hospodářskou zprávu Evropské unie. V širším kontextu spolehlivá statistika představuje předpoklad pro dobrá rozhodnutí ze strany politiků, ale také podniků, výzkumných pracovníků a občanů. V tomto ohledu je zásadní pro demokracii. Evropka, evropská statistika je kvalitní. Nicméně na základě mých dlouhodobých osobních zkušeností v čele Národního orgánu pro statistiku vím velice dobře, že statistika je natolik důvěryhodná, nakolik si to myslí obyvatelstvo. Statistika a statistické orgány musí být nejenom nezávislé, ale musí být také vnímány jako nezávislé. A je to o to důležitější v bouřlivých dobách, kdy vnímání trhů hraje mnohem větší roli než základní fakta a kdy důvěryhodnost nebo nedůvěryhodnost statistiky má globální důsledky. Posílení důvěryhodnosti a posílení nezávislosti bude mým cílem. A jsem pevně odhodlaný s podporou Evropského parlamentu postavit se těmto výzvám v nadcházejících měsících. Statistická zpráva v Evropě byla v posledních letech posílena. A já zejména vítám skutečnost, že máme Evropský kodex chování pro statistiku a vítám také činnost, práci, kterou odvádí statistický poradní orgán. Domnívám se však, že stále ještě musíme dále více Evropskou unii vybavit prvotřídním systémem, světovým systémem pro statistiku. Nezbytné prvky jsou za prvé zajistit profesní nezávislost národních statistických úřadů. Za druhé, zajistit účinnou koordinaci národních statistických systémů prostřednictvím statistických ústavů. A za třetí, národní vlády musí nést spoluodpovědnost za zajištění důvěryhodnosti statistiky. Všechny tyto aspekty je třeba řešit na evropské úrovni budou součástí chystaného návrhu na změnu nařízení o evropské statistice. A tuto práci urychlím, abych vám začátkem příštího roku předložil legislativní návrh. Evropský parlament už dal jasně najevo, že přikládá velký význam profesní nezávislosti statistických úřadů na národní úrovni a také nutnosti chránit je před politickými zásahy. Statut vedoucích národních statistických ústavů byl jedním z prvků, které v tomto kontextu předložil tento parlament a byl úspěšně zahrnut do nedávno schváleného balíčku pro hospodářskou zprávu. Komise na to naváže v chystaném návrhu. Vzniknou také nové nástroje. Závazkem důvěry ve statistiku Eh, bude politický závazek, politický závazek s tím, že národní vlády budou také odpovídat za kontakt schování. Zaměříme se především na nezávislost národních statistických ústavů před politickými vlivy. Očekávám, že tyto závazky na sebe vezmou všechny vlády. Bylo by to jasné znamení toho, že Unie jako celek věnuje velkou pozornost důvěryhodnosti evropských statistik, které zpracovávají evropské statistické systémy. Jsem také přesvědčený o tom, že komise musí v této oblasti vést. Ve vztahu k Eurostatu musíme uplatňovat ty principy, které doporučujeme našim členským státům. Právě jsme dali dobrý příklad tím, že předseda Barroso přijal toto rozhodnutí. Eurostat je nezávislý od hlavních uživatelů údajů, od analytiků, politiků i uvnitř komise a tím se opravdu do značné míry omezuje možnost politického vlivu a měly by následovat další kroky. Komise v blízké době přehodnotí své současné rozhodnutí o úloze Eurostatu. Cílem bude posílit profesionální nezávislost a koordinační úlohu Eurostatu. Nezávislost generálního ředitele Eurostatu před externími vlivy při výkonu funkce jako hlavního statistika Evropské unie bude zvlášť zdůrazněna. Kromě toho mám v úmyslu zřídit nové pracovní postupy s Eurostatem. Budou mít podobu důvěry ve statistiku. Opět budeme zdůrazňovat profesní nezávislost Eurostatu. Současně s posílenou statistickou zprávou je nutné další úsilí v oblasti finančních statistik vlád. Já se postarám o to, že Eurostat plně využije veškeré své pravomoci. Auditorské pravomoci, kterému udělil zákonodáce v loňském roce, doplní také vyšetřovací pravomoci, které byly zahrnuty do nedávno schváleného balíčku Sixpack. Eurostat pečlivě posoudí všechny údaje, pokud hrozí nějaké velké riziko a bude provedeno hloubkové vyšetřování, pokud dojde k podezření z manipulace s údaji a bude také možné uplatňovat pokuty. Spolupráce s Evropským účetním dvorem a s národními účetními orgány také musíme posoulit, posílit v tomto kontextu. Už jsme v tomto směru podnikli první kroky. Eurostat pozval evropské a národní auditorské orgány, aby si vyměnili názory o otázkách kvality a auditu. Kromě toho vznikla pracovní skupina, která stanoví pravidla pro spolupráci v nejvyšších eh, účetních orgánech a auditorských orgánech. Týká se to národních kontrolních úřadů. Může to usnadnit kontakty a výměnu názorů mezi nejdůležitějšími hráči v této oblasti, přičemž bude zachována jejich nezávislost. Já jsem přesvědčený o tom, že to bude nesmírně prospěšné pro všechny zúčastněné. Na závěr bych řekl něco k statistickým programům. Brzy dostanete ke zvážení a ke schválení návrh Evropského statistického programu na období 2013 až 2017. Tento pětiletý plán v souladu s dlouhodobou vizí pro evropskou statistiku, která platí od roku 2009, je ambiciozní návrh. Plně zohlední výzvy, před kterými stojí všichni, kdo zpracovávají evropské statistiky – stoupají potřeby údajů, požadavky na kvalitu zpracování, zvyšují se také rozpočtové tlaky a zvyšuje se také břemeno pro podniky a pro občany. Paní předsedkyně, vážení poslanci, zmínil jsem hlavní výzvy a klíčové priority pro evropskou statistiku, stejně jako některé důležité legislativní dokumenty, které budou tomuto parlamentu předloženy v nadcházejících měsících spojíme úsilí, abychom posílili nezávislost evropské statistiky. Její důvěryhodnost znamená důvěryhodnost naši. A zopakoval bych, že jsem rozhodně přesvědčený o tom, že rozhodnutí zahrnout statistiku do seznamu do, do mého portfolia posílí nezávislost Eurostatu a napomůže výměně osvědčených postupů s OLAFem a s úřady komise, které mají na starosti audit. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Um, what I propose to do now is... Já navrhuji, abychom uh, pokračovali v tom systému, který jsme měli celkem úspěšně, to znamená otázky uh, ve skupinkách po třech, někdy se pře překrývají a máte potom více času, protože ten překryv se dá zohlednit v jedné odpovědi. První, do, pan Fejo, Podimaca a potom Sylvie Gulár. To jsou ty první tři otázky a potom budete mít zhruba asi 6 minut na odpověď. Prosím, Diego. Vážený pane komisaři, jsem velice potěšen, eh, že jste dnes dorazil do našeho výboru a blahopřeji vám mým jménem i jménem EPP k rozšíření eh, vašich pravomocí, o kompetence v oblasti Eurostatu. V srpnu eh, roku 2010 eh, se rozšířila působnost Eurostatu. Zjistilo se totiž, že některé statistické údaje k zadluženosti a deficitech členských států nebyly uh, reálné. A existující riziko v tehdejším statistickém systému bylo takové, že nebylo možné ověřit, jestli jsou čísla správná. V současnosti už od té doby uplynul rok a mě by zajímalo, jak hodnotíte nebo jak můžete zaručit kvalitu a důvěryhodnost statistik členských států statistických údajů, které vám členské státy předávají, protože důvěryhodnost těchto údajů je důležitá pro to, aby systém rozumně fungoval a já doufám, že tomu přikládáte velký význam. Uh, <clears throat> děkuji, Sharon, děkuji, pane komisaři. I já vám chci pogratulovat k této nové úloze. Jistě vás nepřekvapí, že moje otázka se navazuje na návrh, který jste před několika týdny předložil, a to je danění finančního sektoru a konkrétně zavedení fin, e, daně na finanční transakce. Návrh je předložen již proběhly na Ekofinu první diskuse a myslím si, že klíčová otázka je, jakou strategii vybereme, abychom dosáhli uspokojivého výsledku. Ve vašem návrhu řešíte, máte tři různé verze. Zavedení na úrovni EU této daně a nebo dokonce jenom ve skupině členských zemí v rámci posílené spolupráce, ale ta první eh, verze, tedy na zavedení v celé EU, je nejlepší. A k tomu mám dvě otázky. Za prvé, co je podle vás nejlepší, nejvho, která je podle vás nejlepší, nejvhodnější strategie k tomu, aby byla uh, <clears throat> posílena ta první varianta, to znamená zavedení té daně na evropské úrovni. Uh, ta druhá mm, otázka směřuje na vás také, protože předseda komise řekl, že větší koordinace různých forem danění, včetně daně na finanční transakce, je ta lepší koordinace je integrální součástí silnější fiskální a monetární měnové koordinace. Já se táži, pokud to tak je, co hodlá komise činit, aby tuto koordinaci jednotlivých daní eh, zapracovala do celé škály opatření pro silnější hospodářské Eh, hospodářské řízení. Já chci jenom zmínit, že toto se týká statistik, nehovoříme tu o celém portfoliu eh, pana komisaře. Měli bychom se, prosím, držet tématu, které je tématem tohoto slyšení, to je Eurostat a statistiky. Děkuji. A nyní Sylvie Goulart, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Těsně držet tohoto tématu, protože Ani položila velmi dobrou otázku a já doufám, že pan komisař na to přesto odpoví. Uh, Eh, pokud eh, tedy hovoříme o statistikách, tak samozřejmě jsme potěšeni eh, opatřeními pana Barosy, to, že vy tady máte tuto zodpovědnost, ale já mám určitou obavu. V tuto chvíli to působí tak, že dochází k, tedy, k užitečnému posílení kontrol věrohodnosti statistik mm, toho, co je v rámci systému, ale pokud jde o EFSF, tam jsou eh, nejrůznější formy, eh, které eh, tedy předkládá Evropská rada a tam se vlastně vystupuje ze systému evropských orgánů a tam se to už nachází v soukromém právu a už to vlastně není pod kontrolou. A mě by zajímalo, jakým způsobem tady do toho chcete vnést trochu řádu a zajímalo by mě, jestli to není nebezpečné, že tady vlastně máme takový dvojí standard. Jednak to, co bude spadat do vaší kontroly a potom je tam ta obrovská část peněz, eh, kde eh, z ohledu OLAFu nebo eh, jinak to uniká parlamentní kontrole a dokonce i kontrole jiných evropských orgánů. Děkuji. Uh, thank you very much. Uh, um, I will try to answer Děkuji za položené otázky, já se pokusím na ně odpovědět. Co se týče kvality statistik, zejména eh, finan, státních financí těchto statistik, domnívám se, že pravomoci, které získal Eurostat během posledních dvou let, loňska a letoška, že tyto pravomoci jsou dostatečné k tomu, abychom, zaj, abychom zajistili, že statistické údaje, které jsou vytvářeny v rámci Evropského statistického systému od samého začátku, tedy od sběru primárních dat až do úplného konce, konce tedy předání Eurostatu, aby tato data podléhala dostatečné kontrole a ověření Eurostatu. E, to je velký úkol, který vedl k dvojnásobení počtu zaměstnanců, to znamená, ti noví lidé se konkrétně věnují těmto věcem, této kontrole, zlepšení kvality a e, provádí toto ověřování vstupních dat, vstupních údajů a navštěvují provádějí inspekce v členských státech s ohledem na metodiku, aby dohledli na celý řetězec vytváření statistik Eh, statistiky mají nové eh, inspekční či dohledové pravomoci eh, i včetně uvalování pokud, pokud dochází k zkreslování statistik, to jsou dobré nástroje, které budou používány v praxi a domnívám se, že je třeba též používat uh, Eh, daleko silnější pravomoci v souvislosti s porušeními, které patří komisi. Tyto pravomoci, když eh, budeme mít za to, že pravidla a postupy, které byly mezi členskými státy dohodnuty na půdě rady a na půdě parlamentu, že tyto pravidla nejsou dodrž- že tato pravidla nejsou do- dodržována, potom můžeme tyto nové pravomoci uplatnit a z těchto nových pravomocí plyne naše jistota, že ta kvalita um, vykazování statistik o státních financích, že je dostatečná. A nyní k jiné části mého portfolia, to je otázka daní. První rozprava proběhla k FTT, daní z finančních transakcí a víte asi, že v listopadu byl předložen eh, návrh eh, na danění vlastních zdrojů EU, kde je součástí tohoto návrhu je FTT daň z finančních transakcí a sdílení výnosů z této daně eh, v tak, že dvě třetiny půjdou do evropského rozpočtu a jedna třetina půjde do národního rozpočtu. To znamená, že jsme pro dohodu na úrovni EU 27 a i když v médiích se hovoří o tom, že členské státy jsou rozděleny v této otázce, já si tuto první diskusi vykládám úplně jinak. A to tak, že se stanoviska členských států zbližují v této věci a zejména se zbližují stanoviska mezi členy eurozóny. Vedle toho je Spojené království, které je v současné době velkým skeptikem, co se týče této daně, nicméně ta diskuse teprve právě začala a naši Experti navštěvují ty země, které jsou, řekněme, skeptičtější k tomuto návrhu, aby vysvětlili eh, technické aspekty tohoto návrhu a těším se právě na ty odborné technické diskuse v radě, které začnou již velmi brzo, a to 5. prosince. Co se týče užší koordinace mezi užší koordinace daňových politik, Myslím si, že zpráva, kterou jsme dnes přijali právě k daňové koordinaci v rámci průzkumu eh, ročního růstu, že tato zpráva je důležitým nástrojem pro zlepšení daňové koordinace, protože eh, umožní plné využití rámce eh, evropského semestru při eh, doporučeních členským zemím eh, v tom smyslu, jaké reformy mají provést v, daně, v daňové oblasti. Hodnotíme daňové systémy členských zemí a nabízíme konkrétní doporučení na reformu. Takže já vidím, vnímám evropský semestr jako vynikající nástroj, který nám pomůže dosáhnout daleko větší koordinace daňových politik co se týče evropských mechanismů a jakéhosi skládání účtu z těchto mechanismů, ten stávající, který máme, je navázán na mm, evropský rozpočet a týká se um, kontrol Eh, účetního dvora a tento stabilizační mechanismus předpokládá také externí audity tohoto nástroje. Eh, otázka je, kdo má takové externí audity provádět, jestli to mají být soukromé auditorské firmy, a nebo to mají být veřejné kontrolní orgány a bude zajímavé, jaký bude výstup této, této diskusy. Kolegové v komisi i já eh, se za, jsme zastánci za za plné kontroly a plné transparentnosti tohoto nástroje. Děkuji. Dalšími přihlášenými do diskuze Kay Swimberg, Philip Lambert, který mm, doufám přednese obě otázky eh, eh, dohromady a Kej také, pokud chce, a potom pan Šuntis. Děkuji, pane komisaři. Mě velmi zajímá vaše nová úloha a nová nezávislost Eurostatu a velmi doufám, že uh, se vám podaří dosáhnout výsledku, které jste nám, eh, cílu, které jste zde nastínil. Já si myslím, že bychom skutečně měli mít více důvěry v fungování Eurostatu. Před rokem nám bylo řečeno z úst Eurostatu, že zde je požadavek, aby všechny finanční nástroje mimo rozpočet, mimo rozvahu byly deklarovány Eurostatu členskými zeměmi a to tady mne zajímá, jak ke závazek z EFSF, to znamená, eh, toto je mimo bilanční nástroj. Jak se to odrazí v rozpočtech či v rozvahách členských států? Jistě o tom něco víte. A hned využiji možnosti říci druhou otázku. Nechtěla jsem hovořit o vaší druhé úloze, ale protože už jste to otevřel, navážu na to. Já bych chtěla, abyste se věnoval nové úloze co nejvíce a doufám, že se nebudete muset zabývat již otázkou daně z finančních transakcí. Já vím, že u nás v Británii řekneme ne, vždy ne, Eh, vzhledem k této jednomyslnosti tři členské státy řekly velmi jasně ne. Česká republika, Spojené království a Švédsko. Obávám se, že budete věnovat tomu čas eh, a tady je přitom potřeba potřeba jednomyslnosti. Bylo by asi lepší, abyste se věnoval Eurostatu. Prosím, Filip. Děkuji, pane komisaři. Já chci eh, Eh, chci pochválit vaší práci v té druhé oblasti, ta je velmi viditelná a nyní k Eurostatu. Viděl jsem vaší eh, reakci Eh, co se týče indikátorů kvality, to byla písemná reakce, otázka. Eh, počet lidí, kteří jsou vystaveni riziku chodoby, to je jenom část toho obrázku. My se domníváme, že bychom měli mít lepší ukazatel eh, toho rozdělení příjmu. O to nám jde. Nejde o to, že jsou, zde je skupina chudých, ale je, jde o to, že je tady také skupina superbohatých a je potřeba vidět, kde si stojíme a jaké jsou jsou vědecké eh, eh, eh, důkazy o tom, že v rovnějších, rovnostářtějších společnostech si vedou lépe. A v souvislosti s tou písemnou otázkou nezaměstnanost. Možná, že mi to vysvětlíte lépe. Já možná neznám, tuto, neznám statistiky z Eurostatu, ale jak Eurostat vyhodnocuje nejenom úroveň nezaměstnanosti, ale podzaměstnanosti Eh, někdy to vypadá velmi dobře, co se týče zaměstnanosti. Dnes komu tak není, ale eh, protože máme tu podzaměstnanost, to znamená eh, práce na částečný úvazek, říká se, že vlastně ten skutečná nezaměnost je spíše kolem 20 než kolem 10. To by mne zajímalo. Nikolas. Pan Šuntis, prosím. Děkuji, eh, pane Šemeto. Um, nejprve bych vám chtěla poblahopřát a popřát mnoho štěstí. A první moje otázka směřuje k tomu, jak bude vypadat vaše kompetence v souvislosti s Eurostatem? Jak je přesně vymezená? Jak je to s Eh, s těmi řeckými statistikami nebo s tím řeckým přístupem ke statistikách. Nejenom v Řecku, ale v jiných zemích, kde eh, ty statistiky byly eh, upravovány v úvozovkách a potom teprve předkládány Eurostatu. Patří k osobním kompetencím vašeho nového úřadu také ověřování těchto statistik nebo otázka pravosti těchto statistik. Potom daňová politika. Řecká vláda ji eh, eh, zřídila eh, daň z nemovitostí a přinutila poskytovatele elektřiny, aby tedy vlastně tuto daň uplatňovali a jinak tedy mě by zajímalo, jestli toto platí, eh, aby tuto daň vybírali a když nebyla eh, oplatněna, tak vlastně odstavili elektřinu. A mě by zajímalo, jak to s tím tedy vypadá. Eh, ale pan, pan komisař tady bude odpovídat především k otázkám Eurostatu a ne k daňovým. Ano, ale Tedy první otázka směřovala k EFSF a k statistikám. Eh, financování EFSF eh, vychází eh, z národní zadluženosti a, a také to vnímáno a všechny informace, které jsou tady zveřejňovány o veřejných dluzích, tak jsou zveřejňovány také, pokud jde o EFSF. Takže celá tato záležitost je zcela transparentní. Potom k té druhé otázce Možná vás zklamu, ale i nadále eh, budu eh, pracovat v oblasti daně z finančních transakcí velice intenzivně a doufám, že budu mít dostatek času na všechny eh, části mého portfolia a statistiky nebudou trpět díky té další aktivitě. Potom záležitost Eh, tam eh, statistiky k chudobě. Ano, eh, tomu rozumím. My tady máme takový soubor ukazatelů a je to vždy e, možné vylepšit, pokud to bude potřeba. A my tady máme Evropský statistický poradní výbor, kde Eh, producenti statistiků, eh, statistik eh, mohou se informovat a statistici se tam setkávají, všichni se tam setkávají a analyzují nové potřeby, potřeby uživatelů a další otázky, které souvisí s vytvářením statistik, protože samozřejmě jsou tady nové požadavky na vytváření dalších statistik a pokaždé, když se něco takového objeví, tak samozřejmě naroste určité břemeno Eh, té práce a tyto věci samozřejmě, které jste zmínil vy, mohou být diskutovány v tomto rámci a pokud tady bude potřeba tuto oblast vylepšit, tak eh, toto je dobrá půda a ta diskuse tam může proběhnout. K otázce zaměstnanosti. Poměrně nedávno Eurostat zaktualizoval systém ukazatelů byly nově upraveny, eh, ukazatele k nezaměstnanosti a byly tam zahrnuty tři eh, nové ukazatele, včetně eh, ukazatele k nedostatečné zaměstnanosti nebo té podzaměstnanosti. A budete mít k dispozici tyto informace, jakýkoliv uživatel se o tom bude moci informovat. Je to velice rozsáhlá databáze Eurostatu a já bych vás chtěl vyzvat všechny vaše poslance, aby eh, využívali eh, tuto část Eurostatu eh, nebo statistik, tuto databázi co nejčastěji. Potom otázka mé zodpovědnosti, můj vztah k Eurostatu. Tady mohu říci, že Potřebujeme nezávislý uh, statistický uh, orgán, který bude přijímat svá rozhodnutí nezávisle, bude tím zajišťovat kvalitní rozhodnutí. A v mém portfoliu eh, samozřejmě se nachází i OLAF tam je podobný status, eh, OLAF je také nezávislou institucí a, a je to nezávislý orgán, potom tam mám také eh, nezávislou auditorskou službu, která také spadá do mého portfolia a to je také nezávislá struktura. To znamená, já vím, jakým způsobem eh, přistupovat k těmto nezávislým jednotkám. Není to jednoduché, ale myslím si, že eh, když využiji eh, tyto zkušenosti z dalších částí mého portfolia, tak eh, se to staří a výsledky budou dobré. Pak tady byla otázka ke zdanění v oblasti elektřiny. Musím říci, že zdaňová zpráva v Řecku je i nadále vážným problémem. a naše eh, pracovní skupina, která byla zřízena proto, aby poskytla technickou podporu Řecku, se zaměřuje na zprávu daní, na tyto otázky a samozřejmě eh, nakonec je to na řeckých orgánech. Oni musí vytvořit systém, se, takový systém, který zajistí nejlepší vybírání daní, ale musíme také zohlednit, jak eh, velké deficity Řecko má a jak vylepšit výběr daní a metoda, která v Řecku bude zavedena, musí umožnit efektivnější vybírání daní. A pokud to tak bude, tak eh, samozřejmě musíme tento přístup eh, přivítat. Děkuji. Pak tady máme další dvě otázky. Pokud se ještě někdo chce přidat, ano, Marian. Takže Arlín, potom Sajdal a pak Marian. Děkuji, pane komisaři. Já chci mluvit o statistikách, Zajímalo by mě, jaké statistiky Eurostat sbírá, pokud je o daňové úniky nebo vyhýbání se daní, protože jsem nenašla žádné evropské údaje. Máme celosvětové údaje, ale nemáme evropské údaje. A znamená to, že potřebujeme větší úsilí, abychom tento problém mohli řešit. Samozřejmě to znamená velkou ztrátu příjmu pro Evropskou unii. Utajení v některých bilaterálních dohodách v Evropské unii možná sběr takových údajů stěžují. A jaké konkrétní kroky proto plánujete, abychom dospěli k větší transparentnosti, abychom měli představu o tom, jak velký ten problém v EU je. A chci se také zeptat, jestli Eurostat udělá něco s finančním dopadem, včetně statistik, u těch členských států, které nebudou chtít nebo budou chtít daň z finančních transakcí. Takže jak to vlastně bude eurozona nebo 8+, plus, jaký dopad by to statisticky mělo na členské státy, třeba na Londýnskou City? Sajet? Ano, děkuji, pane komisaři. Vážení kolegové, já bych navázal na to, co na konci říkala Arlín. Já myslím, že to je zásadní Zdá se, že výběr daní v řadě zemí neprobíhá dobře. A potřebujeme statistické údaje, musíme je sbírat a musíme je také analyzovat. A mě by tedy zajímalo, jestli v rámci svých nových povinností předpokládáte nějakou možnost řídit tyto věci, abychom měli nějaká měřítka abychom to někam posunuli, abychom případně zašli i dál. A to souvisí s vašimi odpovědnostmi v oblasti zdanění. Pokud jde o výměnu údajů mezi členskými státy. Chystáte nějaké iniciativy, aby se zajistilo, že vyhýbání se daním nebo daňové úniky budou obtížnější? Děkuji. Děkuji, Anní Marian. A zdá se, že přišel pan Kutaš, takže i v této skupině se ještě může zeptat. Marian, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem mnohokrát v tisku četla odkazy na statistiky s tím, že pokud máte nějaký soubor údajů, který popisuje deficity nebo Někdy se to hodně odchyluje, musí být jasné, že nejde o podvod. Já to o statistice moc nevím. Ta logika mi připadá dost divná, ale někteří lidé, někteří akademici říkají, že v těch zemích, o kterých se mluví, tím znovu vždycky trpí. Slyšel jste něco o tom? Měli bychom to brát vážně? Nebo je to nesmysl? Můžete nám vysvětlit, o co jde? Můžete nám říct, jestli to je nesmysl? Pan Kutaš? Děkuji, paní předsedkyně. Já vím, že hlavní téma je dnes statistika, ale protože pan komisař je tady mezi námi, Rád bych věděl, co si myslí o fiskální harmonizaci v členských státech. Já si myslím, že právě teď jsou určité projekty, já bych je nazval bilaterální projekty, jako ten francouzsko-německý, nebo projekty, které jsou poměrně omezené co do rozsahu. A já si proto myslím, že společný konsolidovaný daňový základ pro podniky by se mohl přijmout, ale účast by mohla být volitelná, jak pro členské státy, tak pro podniky. A v tomto kontextu se chci zeptat, jaké kroky předpokládáte, pokud chceme dál harmonizovat nepřímé zdanění v členských státech. Já myslím, že Evropská unie tu takovou harmonizaci rozhodně potřebuje. Děkuji. Já myslím, že to byly poslední otázky. Samozřejmě nás eh, daně zajímají zřejmě víc než statistika. Stanění je bohužel pořád zajímavější než statistika, ale já doufám, že v nadcházejících letech se to vyrovná. V tomto výboru. Pokud jde o statistiku, především pokud jde o spolupráci mezi Taxudem a Eurostatem, tyto oba orgány společně zpracovávají takový velký dokument, který je vyhodnocením statistiky pro konkrétní daně v našich členských státech. Je to velký dokument. Tam se můžete podívat, jak to vypadá v systémech zdanění v našich členských státech. Ale statistika o vyhýbání se daním bohužel v současné době k dispozici není. O tom se žádná statistika nezbírá. Dalo by se to možná nějak odhadnout nepřímo, protože členské státy v rámci národních účtů musí odhadovat, jak to vypadá se stínovou ekonomikou. Takže na základě toho by se zřejmě nepřímo dalo odhadnout, jaký je dopad nevybraných daní. Ale taková statistika se nezbírá. Ale je to zajímavé téma. A já si o tom s odborníky rozhodně promluvím v Eurostatu, protože, jak řada z vás uváděla, daňové úniky, vyhýbání se daním v současné situaci je velice důležité téma. A kdybychom byli schopni vybrat daně vybírat daně lépe než teď v Evropské unii. Zřejmě by nebylo nutné daně zvyšovat. Toto téma je tedy jednou z hlavních priorit pro příští rok v oblasti zdanění, řešit otázku daňových rájů, dvojího zdanění a tak dále a budu spolupracovat s tímto výborem, abychom i v této oblasti pokročili ku předu. A potom, pokud jde o statistiku o, daně, o dani z finančních transakcí, pokud bude zavedena, v menším počtu členských států. My jsme tu daň samozřejmě zatím nezavedli, takže o tom nemůžeme sbírat statistické údaje. Při hodnocení dopadů jsme provedli určitý model, ale já vám nemohu dát žádné údaje. To prostě v současné době nejde. Žádné statistické údaje nemáme, protože ta daň neexistuje v současné době. A pokud je o další otázky, vyhýbání daní, vyhýbání se daní, výměny informací, vy víte, že jsme zavedli systém Eurofisk pro výměnu informací o záležitostech souvisejících s DPH. A DPH je oblast, kde podvody představují citelný problém. Já v prosinci předložím strategii pro budoucí DPH a zdůrazníme tam zvlášť prvky boje proti podvodům. A samozřejmě také zvažujeme. Samozřejmě ten systém Eurofisk teprve nedávno vznikl, takže musíme urychlit jeho vývoj, abychom byli schopni čerpat všechny výhody tohoto nového systému. a já rozhodně očekávám vylepšení v této oblasti, protože Eurofisk umožňuje urychlit výměnu informací mezi členskými státy a to podstatným způsobem v oblasti daňových podvodů, podvodů v oblasti DPH. Rychlost výměny informací má zásadní význam. Takže až bude plně funkční systém Eurofisk, tato situace se vylepší, podstatně se vylepší. A potom, pokud jsem správně pochopil otázku, týkalo se to úprav statistických sérií. To je standardní praxe ve statistice. Statistické série se upravují. Je to metoda, která se ve statistice využívá když dojde k nějakému novému vývoji v statistické oblasti. Aby ty série byly dál srovnatelné, aby ty řady byly dál srovnatelné, je je nutné upravit. A samozřejmě máme třeba jarní a podzimní statistiku a na podzim máme k dispozici přesnější údaje. Můžeme pozbírat úplnější informace o tom, co se odehrává v příslušné oblasti. A ta úprava, ta změna od jara do podzimu samozřejmě souvisí také s kvalitou statistiky. A my se samozřejmě musíme snažit to, aby ty změny od jara do podzimu byly co nejmenší, ale některé změny jsou nevyhnutelné vzhledem k eh, specifikům sběru statistických údajů. A pak ta poslední otázka, která se týkala fiskální harmonizace. A CCCTB. Dá se říct, že máme systém nepřímých daní, DPH, spotřební daně. Tam je podle mě mnohem větší harmonizace, pokud jde o standardizaci. Tam je nutná. A toto bude také předmětem chystaného sdělení o budoucnosti DPH. Protože standardizace, pokud budeme schopni standardizovat, lépe standardizovat systém DPH, omezí se tím administrativní zátěž pro podniky a budeme také schopni mnohem lépe řešit podvody v oblasti DPH. A to je rovněž důležitý prvek. Pokud je o přímé daně, CCCTB se týká vnitřního trhu. Pokud se na tom dohodneme, a já jsem v této oblasti pozoroval velký vývoj, členské státy teď hovoří o samotném daňovém základu, protože toto je základní předpoklad pro to, abychom se mohli dohodnout také později na konsolidaci a formálním rozdělení, což jsou spíše politická témata v této oblasti. proč jsme navrhli, aby to bylo volitelné. Situace v členských státech je velmi rozmanitá. A tomu to říkáme takzvaný 28. režim, tak podobné systémy máme i v jiných oblastech. A zohledňujeme také to, že máme malé, střední, větší podniky, podniky, které působí v menších oblastech, nepotřebují rozšiřovat svou činnost přes hranice. Takže pokud by se přidrželi vnitrostátního systému, tak by to stačilo. A ptal jste se na koordinaci mezi Německem a Francií. Já na tom nevidím nic špatného, když Některé členské státy chtějí zajít dál na základě návrhu CCCTB. Takže pokud se na evropské úrovni dohodneme na CCCTB a některé členské státy pak budou chtít své systémy harmonizovat ještě víc, a když vezmeme v úvahu, že Francie a Německo jsou členské státy eurozóny, Nevidím na tom nic špatného. A CCCTB by mohl být vynikající základ pro něco takového. Mnohokrát děkuji. To je konec otázek. Mohu vám samozřejmě říct, že zpráva o e ESA 2010 bude k dispozici brzy. Moje zpráva už je na sekretariátu tam se s tím dělají záhadné věci, než se to zveřejní, takže uvidíte celkem brzy. A mým cílem je minimalizovat výjimky, tak uvidíme, jak to dopadne. Jsou tam ještě některé další věci. A samozřejmě, možná už víte, že jsme také do, no, měli ten princip nezávislosti statistiků, bylo to v tom balíčku Sixpack a myslím, že všichni členové výboru se za to rozhodně postaví, až se to bude dál posilovat, až se to bude vysvětlovat ve sdělení, které od vás očekáváme v brzké době. Takže těšíme se na další spolupráci v oblasti statistiky. Špatná zpráva zřejmě spočívá v tom, že to zřejmě znamená mě. Nicméně mnohokrát děkuji, že jste přišel a děkuji také, že jste odpověděl i na otázky k daním. Děkuji. Mnohokrát vám děkuji. Já jsem byl vedoucím statistického úřadu několik let a velice dobře vím, jak důležitá je nezávislost statistických ústavů, takže se postarám o to, abych zajistil nezávislost Eurostatu. A to nejenom Eurostatu, i samozřejmě také národních statistických úřadů. A já si myslím, že tím zajistím rovnost statistik v Evropské unii. Děkuji, děkuji vám všem. Schůze je ukončena.